Tak dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, zahajujeme naši schůze s půlhodinovým spožděním ne, nemůžeme však překročit 19. hodinu, takže v důsledku toho musíme tedy zkrátit eh, délku té naší dvojí schůze, protože v první etapě budeme hovořit o víceletém finančním rámci po roce 2020 a ve druhé fázi možné nové vlastní zdroje rozpočtu Evropské unie. Takže vyzývám všechny ty, kteří si chtějí vzít slovo, aby skutečně byli struční, aby Jinak vás zde všechny velmi srdečně vítám vás, kteří jste přijeli z národních parlamentů, i mé kolegy z Evropského parlamentu. Zejména bych chtěl přivítat paní Evgen- Angelovou, místo předsedkyni výboru pro, rozpo- pro finance a rozpočet Národního schromáždění Bulharské republiky, která bude předsedat druhému panelu našemu, naší dnešní schůze Interpa parlamentního výboru. Tyto schůze jsou důležité pro posilování vazby mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem, zejména když jde o úvahy rozpočtového a daňového rázu. První blok naší meziparlamentní schůze se soustředí na víceletý finanční rámec v období po roce 2020 rozvíjející se výzvy a nové priority a otázky jejich financování je to klíčový okamžik pro konzultace národního parlamentu a Evropského parlamentu. Výbor pro rozpočet Evropského parlamentu připravil dvě strategické zprávy z vlastního podněty, pr- pr- podnětu, první o víceletém finančním rámci a potom o reformě systému vlastních zdrojů, které by měly být ve výborech schváleny v, v tomto týdnu a v březnu na plenárce protože se neustále podepisují celní dohody, dohody o volním obchodu, tak dneska máme vlastně ze 10% vlastních zdrojů Evropské unie. Takže naši dva spoluspravodajové představí stanovisko Evropského parlamentu a v průběhu května by mělo být zpracováno vlastní stanovisko. Chtěl bych eh, říci, jaká jsou interní pravidla naší schůze. Jednak, co se týká eh, toho, když bude někdo chtít hovořit na schůzi, chtěl bych zdůraznit, že jako obvykle se budeme snažit, abychom zajistili, aby co možno nejvíce řečníků nebo účastníků se mohlo vyjádřit, i když samozřejmě náš čas schůze je omezený a to tím více je omezen, že plenární zasedání trvalo déle, než bylo plánováno. Vzhledem k velkému počtu účastníků pravděpodobně nebude možné, aby se všichni dnes vyjádřili, ale Zítra odpoledne budeme mít ještě další schůzi. Proto vám budu vděčný, když omezíte délku vašich příspěvků na dvě minuty, kolegové. Čas bude uvedený na hodinách vyvěšených podle vývoje diskuse. Potom budeme moci ještě více uspůsobit tento časový limit a budeme muset být skutečně velmi striktní. Na vašich stolech máte kartičky dvou barev. První je zelená, ta se týká té etapy ohledně finančního rámce a druhá žlutá karta, která se týká bloku ohledně vlastních zdrojů rozpočtu EU. Takže pokud chcete se vyjádřit, tak vám prosím vyplňte jednu z těchto karet a předejte ji zřízencům Toto pravidlo platí jak pro členy národních parlamentů, tak pro europoslance. Pokusíme se rozdělit řečnický čas mezi dva národní poslance, potom jeden europoslanec a tak dále. Potom znovu, pokud bude potřeba, budeme muset možná přizpůsobit paní předsedkyně toto pravidlo pro diskusy. A na zahájení dám slovo dvou, dvěma zpravodaj, spoluzpravodajům zprávy z vlastního podnětu ohledně víceletého finančního rámce, a to Janu Olbrichtovi a Izabel Toma. Nevím, kdo bude mluvit první, takže je to paní Izabel Toma. Tak prosím, máte slovo. Já budu mluvit francouzsky. Nejprve bych chtěla vás pozdravit, přivítat vás zde, vážení kolegové a kolegyně z národních parlamentů. A chtěla bych říct si, že viděno odsud nebo ze Štrasburku jste taková naše druhá polovina. My se zabýváme tím, co se týká evropského rozpočtu, hlasujeme o výdajích a vy hlasujete o příjmech, takže jsme vlastně dvě poloviny. Takže bychom měli spolupracovat, měli bychom být komplicové a neměli bychom si vzájemně podrážet nohy. Bohužel však jen velmi málo často máme příležitost diskutovat s vámi. Myslím si, že tady tuto naší eh, spojenectví, tu naši komplicitu bychom měli co nejvíce posílit protože někteří se snaží nás přesvědčit, že máme rozdílné zájmy, my, vy a my, a někdy dokonce protichudné. A to z toho prostého důvodu, že ve skutečnosti v současné, u současné struktury rozpočtu Evropské unie, když se říká rozpočet Evropské unie, tak máme dojem, že se navyšuje národní rozpočet. A když se navyšuje národní rozpočet, tak se snižují vlastně národní rozpočty, nebo evropský rozpočet. Takže je zde určitá rovnice, kterou musíme vyřešit a proto nebudou hovořit o té podstatě, protože spolupravodajové o vlastních zdrojích o tom budou také hovořit, ale je potřeba změnit strukturu příjmu Evropské unie. A z tohoto důvodu jsme navrhli s výborem pro rozpočet, aby otázka budoucího víceletého finančního rámce byla určitým způsobem podmíněna zlepšením, změnou struktury příjmů Evropské unie na rozdíl od toho, co slyšíme občas, to není proto, že bychom chtěli si nějak si uzurpovat rozpočet Evropské unie, ale je to proto, že jde o to, abychom ho dnes zachránili. A prostřednictvím toho, že zachráníme rozpočet Evropské unie, tak také se zachrání Evropská unie jako taková, protože vše to, co se připravuje v současné době, o čem hovoříme, a co můžeme tedy konstatovat, to je víceletý finanční rámec 2014 až 2020 nižší než ten předchozí finanční rámec, když se započítá přistoupení Chorvatska. Ten stávající finanční rámec je špatně eh, řízen a, a, a je omezen celou řadou škrtů a celou řadou, jak bych to řekla, Eh, takových neočekávaných událostí v průběhu, které z velké části jsou oběťmi, nebo dus, du, jejich tedy oběťmi jsou evropští občané, kterým je tento rozpočet Eh, určen. Mám na mysli fondy soudržnosti, výzkumné laboratoře, mám na mysli také studenty pro er, v rámci Erasmu, no prostě pro všechny ty, kterým jsou tyto prostředky určeny z evropského rozpočtu, ale zejména proto, že pro ten víceletý finanční rámec, který eh, bude tedy následovat, a pro ten, který dnes prožíváme, tak zde máme určité hluboké protiklady v rámci kterých naši, kde se naši spoluobčané naprosto ztrácejí. Na jedné straně jim sdělíme, že nyní kromě těch starých tradičních politik, politiky soudržnosti zemědělské, Evropa se bude starat o daleko více věcí, o uprchlíky, bude se starat o boj proti terorismu, bude se starat o obranu, alespoň v každém případě tedy o zbrojení průmysl. Evropa bude mít na starosti veřejné investice a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě Evropa se bude starat o toto všechno, ale vža- nikdy se nehovořilo o přidání eh, finančních prostředků. Eh, tady tito, kteří oznamují tyto velké politiky, nehovoří o navýšení prostředků. Takže ze seriózního a rozumného hlediska, jakožto členové výboru pro rozpočet, e, nemůžeme prostě takto pokračovat s touto situací. Nous avons construit Schengen sans nous poser la question des... Samozřejmě, že souhlasíme s tím, že je skvělé mít Schengen a pohybovat se v prostoru bez hranic. Je další věcí, že se e, shodneme na nutnosti evropské obrany ale zatím to všechno nejde realizovat dál bez eh, nějakého, nějakých peněz navíc. A proto Eh, chceme skutečně položit na stůl otázku eh, evropského rozpočtu, který by byl eh, v souladu s evropskými ambicemi. A proto tedy se dostávám k tomu, o čem se diskutuje i v radě. Řada států říká, že těch 12 miliard eura, které chybějí v důsledku odchodu z Unie Spojeného království, by vlastně neměly být částkou, kterou bychom měli nějak dorovnat a e, e, zajistit. Takže e, je nám říkáno, že je třeba se podívat na priority, že tam budeme muset něco osekat a že budeme muset uh, Eh, některé z těch starých základů evropského finančního systému eh, trochu zeštíhlit. Samozřejmě eh, rozpočtový výbor zatím o zprávě nehlasoval a všechno to, co teď říkám, je třeba vnímat, jako že to říkám v podmiňovacím způsobu, protože se v pátek bude hlasovat ve výboru a v březnu na plenárce. Nicméně se tady ukazuje, že ne snad konsensus, ale velká většina v parlamentu e, se domnívá, že ty tradiční politiky, které jsou zároveň politikami solidarity, jako politika soudržnosti, politika e, v Evropském sociálním fondu, společná zemědělská politika, jsou zároveň i investičními politikami a jsou propojené s jednotným trhem. To všechno se nám zdá zásadní a nepřipadá nám vhodné, aby pokud máme nějaké ambice v souvislosti s Unií, Eh, bychom teď začali říkat, že začneme tedy osekávat ty samotné pilíře, základní eh, stavební kameny Evropské unie, abychom eh, přitom jako zvětšili, zvětšili náš společný dům. Pokud člověk chce zvětšovat dům, tak se nezačne ničit základy, alespoň tak to vnímáme u nás v Evropském parlamentu. Takže tady jde o politiky solidarity, o politiky spojené s vnitřním trhem, o politiky, které jsou očekávány eh, našimi spoluobčany a jsou to politiky investičního charakteru. Já na tom trvám. E, tady je třeba si uvědomit, že politika soudržnosti je vlastně prvním, e, první politikou e, investiční v rozpočtu Unie. Takže pokud nám někdo šeptá do ucha, že jedním z řešení by mohlo být nechat si politiky soudržnosti pouze pro ty nejohroženější regiony, pro ty, které jsou v největších potížích. Ale riziko tohoto e, kroku, ne snad v krátkodobém, ale určitě ve střednědobém hledisku, e, by znamenalo, že někteří členové, kteří by z toho těžili málo či vůbec, tak by začali e, být otráveni a Eh, začalo by se tady vlastně uvažovat ještě více v té kategorii čistý pláce, čistý příjemce. Eh, takže eh, ten pojem just retour, správná návratnost, spravedlivá návratnost, je už zastaralým pojmem. Ve skutečnosti přece všichni z toho těží, ať tak či onak, ať už jsou čistými pláci či nikoliv. Často si bereme příklad takových investic, Neměla jsem deset minut? Aha, já myslela, že ano. Dobře, takže asi teda budu muset skončit. Byla jsem, pane předsedo, špatně informovaná. Myslela jsem si, že mám deset minut času. No, bohužel. Každopádně, eh, my jsme to tak jako jednoduše spočítali. Eh, udržení stávajících politik bez zvýšení rozpočtu. To už je potíž, to už je těžké. Ale když k tomu ještě přičteme politiky, které byly připojeny v tomto e, finančním rámci a které se ukázaly jako užitečné, například politika proti e, nezaměstnanosti mladých, e, politika které se, která je spojována s otázkami eh, uprchlíků a přistěhovalců, otázky eh, z hranic. Když jsme tyhle všechny nové výdaje jak si sečetli a když jsme se podívali na to, co rada chce eh, v oblasti rany, tak jsme dospěli k jednoduchému počtu, pro budoucí víceletý finanční rámec budeme potřebovat celou tři desetiny eh, PIB, abychom se z toho vůbec dostali a to eh, tedy, když budeme velice, velice rozumní. Možná, že to některé z vás budou, bude šokovat, protože eh, se neustále pohybujete kolem té míry jednoho procenta, ale těch našich 1,3 to je výsledkem opravdu rozumného rozpočtu a nižší rozpočet neodpovídá přesvědčení většiny parlamentu. Děkuji paní Toma a spolu s pravodajem je pan Jan Olbricht. Pět minut, pět vteřin. Děkuji jen na několik eh, menších připomínek, jakožto spolu s pravodaj k, paní, eh, k tomu, co řekla paní Toma. A já jsem eh, poslancem za Polsko a budu hovořit anglicky. Takže tou zásadní otázkou, které tady čelíme my všichni, národní parlamenty i Evropský parlament, je to, zda eh, opravdu víme, k čemu dojde po roce 2020. Otázkou je, víme opravdu, k čemu dojde s evropským rozpočtem po roce 2020? A to ovlivní samozřejmě i aktivity v členských státech. A odpovědí je, že my to nevíme. My nevíme, jak to bude s britskou stranou po březnu 2019. V podstatě to vše, co nyní popsala paní Toma, je to, co očekáváme, jaká by měla být Evropská unie po roce 2020. Jaká ale ta unie opravdu bude po roce 2020? Co bychom chtěli vykonat společně, co budou ty společné aktivity a jaké to bude mít náklady, z jakých to půjde prostředků. Je to tak, že budeme hradit vše? Nevím. Jaké jsou tedy prostředky, jaká budou politická rozhodnutí? A druhá otázka, budeme mít prostředky, budeme připraveni eh, financovat společné programy, budeme připraveni k prvnímu lednu 2021. Měli bychom tedy nejprve nejpozději do poloviny roku 2019 vše dokončit. My jakožto parlament si myslíme, že bychom měli tedy dokončit to nařízení o víceletém finančním rámci do evropských voleb. Pokud toto nedokončíme, tak to bude trvat eh, na, do toho přelomu let 2019 až 2020, což bude pozdě. A to není nic nového v Unii. Nicméně rádi bychom se tomu vyhli a chtěli bychom tedy znovu začít po roce 2020. Takže politická otázka je, jsme připraveni toto provést rychle, to znamená za 6-7 měsíců, to, co běžně trvá dva roky, to je takový zajímavý příklad, protože si to vyžaduje zhodu od eh, všech eh, členských států a také dohodu s Evropským parlamentem. Jen vám chci připomenout, že co se týče každoročního rozpočtu, tady hlasujeme kvalifikovanou většinu. A, a ohledně víceletého finančního rámce musí být jednomyslnost na úrovni rady. To znamená, to je odlišný postup. A následně po jednomyslném souhlasu je to zasláno parlamentu a podle uh, Eh, postupu, tedy my máme právo říct ano či ne. My jsme samozřejmě připraveni to udělat, spolupracovat už teď, nečekat na radu, nicméně my chceme, aby rada a členské státy, včetně národních parlamentů, prokázali opravdovou politickou vůli toto učinit společně a co nejdříve. Pokud ne, tak nebudeme připraveni před volbami když říkám my, to neznamená Evropský parlament. Když říkám my, znamená to Unie. Unie nebude připravena před změnou komise, před změnou předsedy Evropské rady. Prostě nebudeme připraveni z politického hlediska. Bude vše otevřeno nebo znovu otevřeno. Takže na úplný závěr. Myslím si, že i zítra se to na debatě objeví, to téma víceletého finančního rámce. Týká se to totiž všech politik Evropské unie. Je to politická debata týkající se budoucnosti EU po Brexitu. A to je nejenom o tom, kolik to bude stát, ale co vlastně budeme chtít dělat společně po Brexitu. Děkuji. Děkuji, pane Olbrichte. A nyní dávám slovo zpravodaji pro rozpočet na rok 2090 Daniele Viotimu. Má, má 10 minut, ale souhlasil s tím, že bude mluvit jen 7 minut, za což mu předem děkuji. Děkuji, pane předsedo. Uh, já tedy začnu italsky, jakožto zpravodaj pro rozpočet na rok 2019 bych chtěl poděkovat panu předsedovi, bych, chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří jsou zde přítomní. Tento týden je vždycky velice důležitý pro Evropský parlament, aby se stanovily společné kroky a společné plány v rámci naší práce. V letošním roce, jak jste určitě zaznamenali, a paní Toma a pan Olbricht to jasně řekli, potře- se potřebujeme shodnout na víceletém finančním rámci a to velmi seriózně. Rok 2018 je velice důležitý, zásadní rok z tohoto hlediska a komise zahájí postup ohledně víceletého finančního rámce a musíme také paralelně s tím vést a uzavřít jednání ohledně Brexitu. Rozpočet na rok 2019 to je mm, postup, který eh, v sobě skrývá spoustu výzev a spoustu důležitých úkolů pro nás. Pro náš parlament je to poslední možnost zajistit kontinuitu realizace našich politických priorit. Já se tady soustředím zejména na tři priority, tedy kromě tradičních aktivit a akcí, které již jsou uvedeny v ročním bilanci parlamentu, růst, výzkum zejména, tak máme tři priority, na které bych se rád soustředil. Jednak pilíř evropských sociálních práv protože právě prostřednictvím těchto evropských politik v, sociální oblasti můžeme obnovit a znovu získat důvěru evropských občanů, potom řízení migračních toků. A paralelně s tím je také potřeba nadále pomáhat e, zemím původu těchto migrantů, těchto migračních, odkud tedy pocházejí tyto toky migrantů. A je tedy potřeba řešit skutečné kořeny eh, těchto, eh, této migrace a potom také posilovat evropskou obranou politiku. Šéfové státu definovali v Göteborgu mm, iniciativy k posílení eh, zaměstnanosti mladých. Na tom skvěle pracoval můj předchůdce a podařilo se nám dosáhnout zvýšení tohoto rozpočtu a v letošním roce očekáváme ještě více na eh, akci Záruka pro mladé. Co se týká druhé priority, druhá rozpočtová linka zůstává stále jaksi podfinancována. Je potřeba posílit Frontex, fondy pro no, prostředky pro integraci uprchlíků a také investice do mlad, mladých prchlíků. Komise předkládá přípravnou akci ve výši 12 milionů eur, která souhlas, eh, souvisí s dohodou, kterou podepsala vysoká představitelka paní Mogherini s ministry obrany členských států. Bude tedy potřeba pokročit kupředu také v této věci a postupovat tak, aby Evropská unie byla skutečným hráčem na eh, šachov, evropské šachovnici a aby měla nástroje odpovídající ambicím, které jsme si stanovili. K tomu potřebujeme solidní, pevný rozpočet, to je důležité také pro následující rok a samozřejmě pro víceletý finanční rámek. Nestačí omezit se na logiku toho spravedlivého návratu, ale zaměřit se na ty politické a ekonomické cíle, které máme před sebou. V současné době se určitým způsobem atomizoval nástroj. Máme celou řadu externích finančních nástrojů, které nejsou podrobeny Evrops- eh, demokratické kontrole Evropského parlamentu. Někdy je to technicky nutné, co už jsme viděli v minulých letech, zejména když se ukázalo například nutné um, uspůsobit některé nástroje. Nicméně si myslím, že je důležité chránit um, úkoly, podmínky Evropského parlamentu, které jsou stanoveny a zakotveny ve smlouvách. V současné době je záv- velká nerovnováha, eh, co se týká těch eh, dalších dodatečných nástrojů. A půjde, jdeme vlastně určitým směrem k technokracii, která je velmi vzdálená evropským občanům. A samotný parlament mm, nemůže mm, vždy čelit tlaku rady. Uh, dnes eh, se žádá od Evropské unie hodně, aby se vlastně řešily určitým způsobem problémy členských států, ale odmítá, odmítá je zde zamítnutí poskytnout další doplňkové zdroje. Takže je to na vás, vážení kolegové, ve, ve vašich národních parlamentech, abyste vlastně aby tyto poslední roky práce přinesly skutečně ovoce. A když se vrátíte do vašich hlavních měst, tak musíte tlačit na vaše vlády a postupovat a jednat tak, aby všechny, všechny vlády, včetně mé vlády samozřejmě, nevíme, jak, jak bude vypadat tedy po březnu takže vyvíjet tedy veškerý možný tlak na to, aby se, abychom se dostali z té současné slepé uličky, protože dochází k určitému rozštěpení, když se jedná o rozpočtu a doufám, že ta rozprava, kterou povedeme, nám umožní eh, definovat si společnou pracovní strategii. Jak víte, my jsme přímo volení, přímí zástupci občanů, ať už tedy hm, jsme to vyšli z, z, z parlamentních voleb nebo z voleb do Evropského parlamentu a doufám, že na konci roku budeme mít takový rozpočet, který nám umožní splnit naše výzvy a úkoly Evropské unie je, aby se evropským občanům poskytl určitý klid a určitá jistota. Děkuji panu Jotimu. On se zmínil panu Viotimu, pardon, který e, zmínil důsledky rigidity e, víceletého finančního rámce. Pokud máme takto pevně stanovený rámec na dlouhé sedmileté období a pak se přihodí nějaká událost nebo události, tak eh, jsou problémy. A my jsme pro rozpočtový eh, výbor připravili takový úkol a to je, tím je eh, rozpočtová galaxie. To jsou ty nejrůznější finanční nástroje specifické. Nevím, jestli vy v národních parlamentech máte stále představu, jak to funguje, protože ono se trochu peněz vezme z evropského rozpočtu a pak jsou žádány o příspěvky členů členské státy, tak já nevím, jestli máte představu, jak je vlastně ten evropský rozpočet čerpán. A toto je téma, které musíme dávat opravdu maximální pozor, pokud nám jde o rozpočtovou jednotu. Takže děkuji, pane Vioty, za váš eh, příspěvek. Eh, nebylo to ani sedm eh, minut. A teď teda je to kolega z kolega Doty. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit anglicky. Já bych s dovolením nejprve chtěl přivítat naše kolegy z dalších parlamentů, z národních parlamentů a chtěl bych tady zmínit některé e, výrazné e, body vztahující se k nadcházejícímu víceletému finančnímu rámci, e, body, které mi připadají zvlášť významné. Za prvé, víceletý finanční rámec po roce 2020 který je vlastně základem eh, pro více jak sedmiletou práci, se vlastně eh, nedá pouze promítnout do jednoduchých čísel, ale je to především politická vize, ve kterých by se měly představit priority. My tedy máme nejdřív zapotřebí identifikaci těchto priorit, musíme si stanovit, co dělat, co dělat nepotřebujeme, eh, co dělat chceme jen částečně a co nechceme dělat vůbec. Musíme identifikovat eh, směr, jakým se ubíráme, co se týče politických cílů a také se musíme pokusit tyto, tato čísla přetavit, eh, pardon, cíle přetavit do čísel a také se musíme domluvit na společných cílech a domluvit se na tom, jak je budeme financovat. Ptám se, máme společné cíle? Ptám se, máme teď sdílenou vizi toho, čím by se Evropská unie měla stát v nadcházejících několika letech, Ptám se, provedli jsme intenzivní debatu ohledně budoucnosti Evropy předtím, než se pouštíme do hloubkové diskuze o budoucím finančním rámci. A pokud taková debata proběhla, tak se táži, zdali jsme dospěli k nějakým e, navzájem přijatelným závěrům. Já o tom osobně dost pochybuji. Za druhé, vědět, kam směřujeme, e, znamená především vědět, kde se teď nacházíme. A realita je taková, že Eh, hrubý národní eh, důchod eh, představuje vlastně pouze jedním procentem tento evropský rozpočet. A to je rostoucí trend v posledních desetiletí, přestože výzvy všeho druhu se naopak zintenzivnily. Takže pro mne stávající rozpočet není nějakým prokázáním velkých ambicí a vysokého politického eh, angažmá směrem k motivovanější, silnější Evropské unii. A proto si myslím, že my zde v parlamentu musíme být ambiciozní a musíme navrhnout takový objem zdrojů na nadcházející finanční rámec, který by odrážel jak politickou vůli, tak závazek eh, budovat dále více a více integrovanou eh, Evropskou unii. Za třetí, pro nás musí být rozpočet eh, v souladu s cíly eh, udržitelného rozvoje, Eh, definované eh, souhodným způsobem. Jinými slovy, evropský rozpočet by měl poskytovat prostředky pro reakci Evropské unie na výzvy vůči udržitelnému rozvoji. A to jsou výzvy velice silné a naléhavé. Takže my navrhujeme, aby nadcházející finanční rámec se soustředil a e, pokrýval takovéto priority. Řešení nerovností mezi lidmi a mezi e, územími uvnitř Evropské unie, E, rozpočet, který se bude soustředit na ochranu planety, e, bojovat proti klimatickým změnám a bude prosazovat e, přechodný systém zajištění energetiky. Máme tady pařížskou dohodu, která byla dále rozpracována, ale teď už nadešel čas, kdy musíme přicházet s výsledky. Evropský rozpočet musí být zezelenalý a před časem časem byly návrhy zhruba 20 výdajů na e, otázky klimatu a tento podíl my teď musíme zvýšit, tak aby činil alespoň 30 v nadcházejícím finančním rámci, tak aby se zohlednili nové závazky Evropské unie, závazky mezinárodního charakteru, ať už jsou to cíle udržitelného rozvoje nebo pařížská dohoda. Pak je tady metodologie, která e, by měla být revidována, co se týče výpočtu e, výdajů na e, řešení klimatických změn. Musíme se v tomto směru snažit být srozumitelnější pro všechny zúčastněné strany a zajistit také správný monitoring. Podle nás nás by prioritou měla být e, investice do budoucnosti. Víc bychom měli investovat do budoucnosti, do různých programů pro mladé, jako záruka zaměstnanosti mladých, Erasmus, pak jsou tady vzdělávací a e, e, výzkumné programy a financování infrastruktury E, na to také nesmíme zapomínat, stejně tak jako nesmíme zapomínat na kulturu. Věda a výzkum e, by měly také dostat více prostředků a soustředit bychom se měli na aspekty, které se e, týkají životního prostředí a společnosti. Pouze 10% v stávajícím rozpočtu jsou věnovány zelenému výzkumu což je rozdíl oproti předchozímu rámcovému programu. A co se týče eh, Connecting Europe Facility, tak tato investice by se rovněž měla soustředit eh, spíš na čisté energie přeshraničního charakteru a čisté eh, sítě. A teď už se dostávám k závěru. Pro naší frakci bude prioritou, aby zajistila, že Unie bude také, eh, povede také proaktivnější integrační a migrační politiku. To by také mělo být zapracováno do budoucího finančního rámce, protože já se obávám, že když se diskutuje o migraci, tak se především hovoří o zabezpečování pracovníků, o externalizaci pracovníků, ale Unie přece musí také přijít s určitým příspěvkem ohledně eh, chytřejšího, lepšího způsobu eh, řízení toku eh, přistěhovalců, věnování se různým alternativním a integračním programům, které by byly efektivní, přesvědčováním dalších zemí, aby přijali více Eh, přistěhovalců a migrantů a samozřejmě umožnili těmto vzdělání a práci. A úplně poslední věc, domníváme se, že Evropská unie musí být konzistentní, a to jak z politického, tak z finančního hlediska. Co tím chci říct? To, co chceme dosáhnout uvnitř Unie, je něčím, co bychom měli prosazovat také mimo hranice Evropské unie. To by měl být náš eh, cíl. Demokracie, mír, lidská práva a samozřejmě udržitelný rozvoj bychom měli prosazovat i mimo naše hranice a abychom tak mohli činit, tak potřebujeme Evropu silnější. Předseda, děkuji vám, děkuji pane Solé. A teď dám slovo vám, kolegyním a kolegům, kteří jste o slovo požádali. E, všiml jsem si, že jediné zelené lístky přišly od národních poslanců či Eh, senátorů eh, poslanci Evropského parlamentu se zatím o, hlas, eh, o slovo nepřihlásili. Nejprve paní Anne Mulder z nizozemského parlamentu. Frau Maren hier? Ja, monsieur. Mag ik in het Nederlands? ik denk dat... dat... Ja, nejsem... Bude to pán, já se omlouvám, říká pan předseda. Je kan een euro maar één... Děkuji, pane předsedo. A myslím si, že Evropa vynaloží tolik eur, kolik bude moci, to si všichni musí uvědomit. My politici často musíme činit těžká rozhodnutí. Pokud řekneme, musíme vynaložit více prostředky, pak musíte také jasně říci, kde chcete spořit. Je to složité, když tady nasloucháme tomu, jaké jsou eh, cíle, Ono bude těžké přesvědčit eh, vlády o tom, že je zapotřebí vynaložit více prostředků. Ale všichni vlastně musí eh, mít nějaké úspory, eventuálně zvyšovat daně. Musíme si ale uvědomit, že to nebude příliš populární eh, návrh, nebo třeba činit škrty ve zdravotnictví. To rozhodně nebude oblíbené mezi populací a Evropská unie se následně zmenší po Brexitu, ale takovým logickým dopadem by bylo, že bude mít menší rozpočet. Takže v první řadě se musíme podívat na efektivitu stávajících výdajů a když soudní účetní dvůr vlastně přijde s něčím, jako jsou fotky nějakých prázdných nevyužitých letiš, tak třeba nizozemským občanům se takové věci nelíbí. A co pak to evropské zdanění a podobné diskuze na toto téma? Um, lidé v Nizozemsku slyší, že to bude nějaké evropské zdanění a docela je to rozčiluje. Asi bychom neměli jít touto cestou. Otázka je tedy, co by Evropa měla dělat. Evropa by měla řešit složitá přeshraniční témata, klima, migrace, bezpečí. Měli bychom se podívat pak na co z tohoto můžeme pokryt ze stávajícího rozpočtu. Děkuji a nyní dávám slovo paní Margar, Margardě Marquez. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat také řečníkům a zpravodajům, tedy nebo spolospravodajům, kteří nám představili práce na přípravě mezi eh, víceletého finančního rámce. Já bych se chtěla zmínit o třech bodech. První se týká soudržnosti a mohu podpořit obavy a cíle, které jste byly vyjádřeny, zejména pokud chceme soudržnosti eh, vyhnout se tomu, abychom, aby nebyla křehčejší, ohroženější. Politika soudržnosti musí být silná a musí splňovat nové úkoly, eh, čelit novým výzvám. Já normálně mluvím o nové generaci politiky soudržnosti, protože podle mě je potřeba integrovat eh, nové politiky do politiky soudržnosti. Například, když hovoříme o integraci migrantů, jak eh, španělský kolega o tom hovořil ve velkých metropolích, aby měli přístup ke školství, k zaměstnání a tak dále. To jsou skutečně projekty soudržnosti v těchto velkých městech. Takže je potřeba konfrontovat politiku soudržnosti s těmi novými výzvami a ne eh, dělat ji křehčí, neohrožovat ji. Druhý bod se týká vlastních zdrojů. Skutečně je potřeba navýšit eh, účast, podíl členských států. Jsou zde návrhy už předloženy na stole a je potřeba zahájit jednání proto, aby se konfrontovaly členské státy, které normálně nemají moc chuť, nech nejsou ochotny navýšit svůj podíl, své příspěvky do evropského rozpočtu a přesvědčit je, že ty nové výzvy, nové úkoly, například obraná politika, politika obrany hranic, to je politika, která se týká právě těchto zemí, které normálně eh, ne nechtějí a nemají příliš chuti více přispívat přispívat do rozpočtu EU. Náš e, premiér vyjádřil svou otevřenost, rozvoj určité daně z finančních transakcí nebo daně z digitální ekonomiky a daně z Eh, uhlíkové ekonomiky. Budeme zde mít potom blok ohledně vlastních zdrojů, paní kolegyně. A třetí bod, portugalský parlament vytvořil speciální výbor, který sleduje jednání o víceletém finančním rámci tomto okamžiku jednání a potom také později v rámci bilaterálních jednání mezi Portugalskem a evropskými institucemi předseda. Děkuji. Nyní si vyslechneme portugalského europoslance Jose Manuela Fernandeze. Děkuji, pane předsedo. Všichni vědí, že máme velké ambice v Evropské unii a strategie 2020 je toho důkazem a strategie 2020 všichni ji schválili, všechny členské státy, všechny parlamenty. A s jedním procentem rozpočtu hrubého domácího důchodu chceme udělat všechno. Rozpočet, který je nízký pro velké cíle, pro velké ambice. A naše diskuse ta by neměla být eh, pomocí těchto metod. Měla by to být metoda sčítání, metoda, která by neměla být z, vrch, z vrchu dolů, ale z spodu na vrch. Každý členský stát by měl říct, co chce. A samozřejmě dohodnout se na tom, co chce v oblasti výzkumu a inovace například, co chce pro mladé, co chce pro politiku soudržnosti v oblasti migrace, pro solidaritu a potom uděláme součet. A potom bychom viděli, kolik, jaké číslo to dělá jedno, hovoříme o 1%, 1,1 a parlament říká 1,3% z, jed, z jednoduchého důvodu, protože cíle strategie 2020 nejsou dokončeny a máme zde nové úkoly, nové výzvy, zejména v oblasti migrace, bezpečnosti a obrany. A chceme být na výši Eh, očekávání občanů. Máme zde také otázku Brexitu. Brexit to znamená méně minus 10 miliard euro ročně a 1,3 to není nic spektakulárního, to je 175 nových 175 miliard ročně, to není něco úžasného, něco obrovského, ale umožní to odpovědět, reagovat, plnit věci. A není to také ta věc, ať už se chýlím ke konci, není to něco, proti čemu by mohla být rada, když se podíváme na prohlášení všech členských států, všech členských států. I 1,3 není dostatečná pro očekávání, která mají občané Evropské unie. Tak s tím jsem ukončil svůj příspěvek. <laughs> Předseda, děkuji, děkuji. A nyní dávám slovo kolegovi Vasilovi Kokošovi z Rumunska. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea Děkuji, pane předsedo. Ta debata, pokud jde o finan- budoucího financování Evropské unie, se nemůže konat bez toho, abychom pochopili nebo vytěžili určité poučení ze současného eh, víceletého finančního rámce 2014-2020. Prostředky, které byly poskytnuty EU, byly využity k tomu, abychom měli nezbytné zdroje, abychom dokázali čelit krizi a řešit politické priority v EU. Nicméně nízká úroveň zdrojů v aktuálním VFR je nedostatečná k tomu, abychom dokázali splnit veškeré politické ambice Evropské unie a tedy potřebujeme reformu struktury příjmů Evropské unie, tak jak navrhuje expertní skupina, které předsedá Mario Monti v roce 2016. A tyto návrhy by nám měly umožnit mít stabilnější, udržitelnější, předvídatelnější VFR a zajistit jej, jeho transformaci transparentnost pro evropské občany. Měli bychom tedy zavést skutečný systém vlastních zdrojů, skutečný, který by byl větším příspěvkem do rozpočtu EU, nejméně o polovinu více ve srovnání s rozpočtem členských států, takže je potřeba mít rovnováhu mezi zdroji používanými pro EU a mezi zdroji členských států. Potřebujeme transparentnost, demokratickou kontrolu těchto příjmů. Dnes evropští občané nemají moc důvěru v politiky, které se provádějí na úrovni Evropské unie. Proč? Protože v posledních letech byly určité nástroje, mechanismy financování Evropské unie, které byly vytvořeny pro velmi širokou škálu cílů které byly však přiřazovány bez určité eh, protiváhy v oblasti rozpoč- eh, odpovědnosti. Takže potřebujeme zvýšit demokra- transparentnost a demokratickou kontrolu tohoto systému, který je příliš složitý. Je potřeba změnit tuto příliš složitou eh, architekturu financování EU a musíme mít takový rozpočet Unie, který se bude blížit prioritám evropských občanů. Děkuji. Nyní dávám slovo Joeli Žirodovi zna z francouzského národního schromáždění. Ano, děkuji, pane předsedo. Dobrá, tak já se domnívám, že i když bychom budeme mluvit o vlastních zdrojích ve druhé etapě, tak eh, odchod Spojeného království samozřejmě zkomplikuje eh, rozpočet a také je to důvod k tomu, abychom diskutovali o určitých tématech. Já bych se chtěl zmínit o tom, o čem se už mluvil loni v eh, Talinu. To je otázka Eh, těch rabe, těch sle, snížení. Já si platíme miliardu eur, o miliardu eur více než některé země, pak je zde také sazba DPH, která s tím souvisí. Já si myslím, že v této velké debatě Francie je ochotna zvýšit přispění, ale určitě by to mělo vést k diskusi o účasti všech a chtěl bych to vidět napsané černé na bílém v té dohodě v, v Německu, eh, v, v, koalice v Německu, co se týká navýšení příspěvku. Pokud jde o politiku soudržnosti, o tom se zde před chvílí hovořilo bude nutné a je to v samotném srdci evropského projektu. Zdá se mi normální, aby ti nejbohatší uh, jak si přispívali na rozvoj těch chudších, to je princip solidarity. A aby zase se příspěvky některých členských států příliš nezvýšily, nemohli bychom přesměrovat část těch strukturálních fondů na území, které nejvíce trpí globalizací, anebo tam, kde je více strukturujících politik, jako například makroregionální strategie, které zajišťují skutečnou evropskou integraci. To jsou cesty, které bych byla rád, kdybychom se jimi zabývali a mohli se jimi ubírat. Děkuji. Nyní má slovo člen Evropského parlamentu paní Gardia Zabal. Děkuji, paní pane předsedo. Když hovoříme o rozpočtech a budoucnosti EU, tak jsme mnohokrát již slyšeli, je třeba dělat více z méně prostředky. To je taková věta, která vždycky upoutá moji pozornost, protože když zacházíme do detailu v té opravdové politice, tak dělat více z méně prostředky, to je jen takové povídání. Vždyť první věc, eh, kterou bychom si měli ujasnit, je právě toto. A pokud chceme dělat více, tak by rozpočet měl mít více prostředků a pokud ne, tak je třeba přijmout fakt, že asi budeme provádět méně politik v Unii, protože nebudeme mít dostatek prostředků. A důkazem toho, že to tak je, byl právě tento finanční rámec, protože v tomto finančním rámci, když jsme měli uprchlickou krizi, příliv migrantů, Měli jsme provádět investiční plán, chtěli jsme zavádět ty sbory solidarity evropské. Tak jak to bylo? Museli jsme brát z jiných programů, seškrtat jiné programy, abychom mohli financovat tohle. Takže to jasně dokazuje, že dělat více z méně prostředky nejde. Je třeba činit rozhodnutí a rozhodnutí uděláte, když si uvědomíme, jestli chceme nadále podporovat společnou zemědělskou politiku na evropskou úrovni, anebo to vrátíme do národní úrovně úroveň. Nebo zda chceme mít politiky soudržnosti po celé Evropě, anebo zda si řekneme, že část Evropy prostě nebude mít benefity z této politiky soudržnosti. Protože ano, vždyť to tak je, to je taková solidarita mezi bohatšími části Evropy s těmi chudšími takže by asi bylo milné vy, výjmout jaksi část Evropy z této politiky soudržnosti. To samé se týká politiky obrany, investice do výzkumu a rozvoje, už tady zazněly dnes různé příklady. Druhá věc, kterou bych chtěla komentovat, je otázka flexibility, protože my nyní rozhodnujeme o něčem, co nás bude probíhat v příštích desíti letech a zatím ještě ani nemáme všechny odpovědi, takže musíme být flexibilní. A za třetí, musíme mít dohodu před volbami v roce 2019 a proto potřebujeme, aby Tady přítomné národní parlamenty opravdu tlačily na své vlády. Je dobrý ten příklad Portugalska, že zavedl takový výbor ve svém parlamentu, který se tím zabývá. Když toto neprovedeme včas, tak prostě ztratíme ten nezbytný čas, ochudí to naše politiky. Lahart, qui est vice-président de la commission des budgets du Parlement irlandais. Uh, Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Vím, že se tady většina příspěvků soustředuje na eh, otázku Brexitu, či lépe řečeno dopadu Brexitu na to období po Brexitu, na eh, rozpočet Unie a tak dále. My chceme nicméně eh, každou příležitost využít k tomu, abychom Eh, také hovořili o dopadech na Irsko. Měli jsme o tom možnost hovořit i s vaší delegací, eh, ve které byla Izabel nedávno eh, v Dublinu, protože my budeme nejvíc byti, jsme nejblíže, takže ať už se domluví ten Brexit jakkoliv, tak naše ekonomika, která se sotva vzpamatovává, Eh, bude vlastně snížena od 4 eh, do 9 ročně ve svém výkonu. Chci tady eh, využít tuto příležitost, abych abych zdůraznil, že ten dopad Brexitu se neodehrává pouze na úrovni rozpočtu, ale také na úrovni ekonomického výkonu jednotlivých států a to zvláště některých. Hovořil jste o prioritách, hovoří se tady hodně o prioritách. E, migrace je e, jedním z hlavních témat. Některé státy jsou skutečně v tom první, v té první linii. E, a můžu vám říct, že pro neutrální země e, může být už třeba jenom slovo obrana dost politicky nabité. Je tady otázka třeba Kypru a věcí kolem něj nedořešených, takže my bychom měli velmi, velmi obezřetně volit slova a e, měli bychom Eh, hovořit v souvislosti eh, o, eh, s obranou, nejenom o obraně ve, ve smyslu vojenském, ale také třeba kyber obraně. A teď je na řadě další kolegyně Maria. Prosím. Pěkné odpoledne. Budoucí víceletý finanční rámec by měl tvořit součást naší vize Evropy, která bude silnější a integrovanější. Evropa, která bude silnější a integrovanější, by měla lépe čelit požadavkům občanům a jasně stanovat priority. Proto eh, že byl vždy schopen tento finanční rámec financovat eh, naše politiky, hrál významnou roli a my si myslíme, že tuto roli by si měl zachovat i do budoucna. Integrovaný jednotný trh je takovým hlavním principem, který zajišťuje prosperitu, blahobyt našich občanů a ekonomický růst. My si myslíme, že hluboce propojené, eh, propojování vnitřního trhu a víceletého finančního rámce. Tady hraje roli celou řadu, celá řada faktorů. Udržitelný růst, pro Španělsko je velice důležitá společná zemědělská politika i výdoje do soudržnosti. Ale musíme nahlížet na výdaje jako určitou do zdrojů, protože je to vlastně investice do budoucnosti Evropy. Předchozí roky ukázaly, jak je důležitá politika soudržnosti, stejně tak společná zemědělská politika, protože to byly hlavní investiční politiky EU, které podpořily konvergenci podporovali konvergenci regionů, které byly spožděnější a byly také takovou důležitou hybnou pákou pro růst a pro konkurenceschopnost. Takže zase tady v tom vidíme určitý zdroj příjmu. Je to tedy důležitý nástroj ve prospěch tedy větší soudržnosti ekonomické i společenské a je to takový možný zdroj prostředků, je to taková investice do budoucnosti Evropy a do blaha evropských občanů. A co se týče nového systému zdrojů, k tomu bych chtěla říci, že jsem možná proměnil v takový komplexní nástroj a vše stěžuje nedostatečná transparentnost. A ten budoucí finanční rámec pro po roce 2020 je tedy dobrým příkladem pro to, jak tuto část zdrojů zjednodušit. Mohli řečnice je přerušena. Um, i my samozřejmě chápáme, že tedy toto je velice důležitý ukazatel. Děkuji. Thank you very much, chair. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Brexit není důvodem pro seškrtávání fondu, jak by mnozí mohli říci. Přestože mnozí litují, Británie opustí Evropu a my na to můžeme nahlížet jako na příležitost, že si objasníme, jakou Evropu si přejeme, stanovíme si priority a pak si tedy připravíme rozpočty, jak tedy z národních příspěvků, tak z vlastních zdrojů EU. Ale v první řadě si musíme vytvořit tuto vizi. Občas to vnímáme tak, že tu máme takovou o, situaci převrácenou z hůru nohama, že máme prostředky a díváme se na to, kdo je nejsilnější a Možná si pamatujete na to neuvěřitelně dlouhé jednání na Evropské radě. Tady probíhá business as usual i ohledně tohoto tématu víceletého finančního rámce, ale to už nefunguje z celé řady důvodů. Proto my si přejeme, aby situace v Unii byla pořádně vysvětlena, aby dostala demokratickou podporu. My potřebujeme flexibilitu Potřebujeme zflexibilnit výdaje, aby mohly být financovány evropské politiky. Také se tu používají principy flexikurity. Možná by si vyžádali, eh, možná by obdrželi více podpory. Myslím, že hlavní přidanou hodnotou pro Evropskou unii je držet ji při životě a silnou pod tlakem populistů a euroskeptických tendencí. A aby eurosystém fungoval, neměl by zabíjet sám sebe, tedy Unii. A nyní bych chtěla zdůraznit jen několik funkcí, které se očekávají od evropského rozpočtu. Financovat soudržnost, eh, v ekonomické a sociálně rozdělené unii, vytváření makroekonomické stabilizační funkce, správná redistribuční funkce, aby se rozmělnily nerovnosti a pak, co je nejdůležitější, znovu vytvořit evropské veřejné statky a řádně přidělovat prostředky pro ně. My nepodporujeme žádné finanční ministerstvo, které by ale nemělo eh, příslušné efektivní nástroje pro intervenci. To znamená tedy řádný rozpočet. Děkuji. Děkuji a požádám naše dva zpravodaje, aby e, každý v minutě se pokusili schrnout závěry této výměny e, názorů, bohužel příliš stručné, to uznávám. Chcete, abych řekl ano či ne, že? Já se domnívám, že jako obvykle v politice E, máme prostě názory různé a to je na tom politickém životě to obohacující. Někteří z nás sdílejí názor, že bychom chtěli, aby se věci e, vyjasnily v Unii a chceme e, od Unie více. To neznamená nutně, že chceme větší rozpočet, ale chceme, aby bylo jasně řečeno, jestli tady e, je vůle po stejné úrovni, stejné standardu před Brexitem a po Brexitu, a nebo chceme změnit standard politik Evropské unie. Pokud chceme ponechat stejný standard politik, tak je naprosto nutné definovat, kolik to bude stát a jak ty peníze můžeme dát dohromady, buď z národních příspěvků nebo z vlastních zdrojů. Tady nejde o to jenom prostě dělat větší rozpočet. My nemáme ambici dělat větší rozpočet, ale jako parlament, tím, že jsme také z různých politických frakcí, tak chceme velmi jasně říct, že to, co si myslíme, je, že by se neměly snižovat ambice Evropské unie. A pokud vlády rozhodnou, a, rozhodl, eh, a oni tak rozhodli připojit další prvky jako obranu, bezpečnost, no tak my klademe otázku, Hleďte, my souhlasíme, ale pokud tady máme nové výzvy, kde jsou na ně ty peníze, kde jsou na ně prostředky? Takže buď ty výzvy definujeme a musíme ty peníze poskytnout, anebo ne. Takže samozřejmě my bychom eh, měli ty výzvy přijmout, měli bychom je eh, na ně reagovat, ale pak je třeba vyjasnit, odkud budou ty peníze a je zapotřebí, naprosto je to nutné, posílit rozpočet rozumným způsobem. Předseda, děkuji, Izabel Toma. Na minutu. Já tedy se bych chtěla pouze upřesnit jednu důležitou věc. Nejde o to, že se, aby se navyšoval rozpočet, ale jde o to, abychom ho nechali zhruba tak, jak je po odchodu Spojeného království. Protože nejen, že nejsme ochotní a připraveni snížit naše cíle, naše ambice, to neříkám já, to říká i rada ale navíc navrhujeme nové ambice, nové cíle, takže musíme být konsistentní. A chtěla bych zdůraznit eh, pana, panu Meldrovi to, že právě to je to, co říkáme. Ne, nikoliv nové programy bez nových zdrojů. Takže ano, pokud chceme nové programy, tak potřebujeme nové zdroje. Alespoň na tom jsme pracovali. A na závěr bych chtěla poděkovat a poblahopřát eh, parla- portugalskému parlamentu za tu vynikající iniciativu. A byla bych ráda, kdyby něco takového samozřejmě vzniklo ve všech národních parlamentech. Jan Olbricht a já a ostatní kolegové jsme samozřejmě ochotni se s vámi setkávat během celého období předseda. Děkuji. Nyní přejdeme k druhému bloku naší schůze a dám vám slovo paní Evgenii Angelové takže chtěl bych vás vyzvat, vy pracujete v národních parlamentech a to vlastně, i máme zde pojem evropské přidané hodnoty. Nejsou nějaké výdaje, které vzhledem ke globalizaci na, na, na, na národní úrovni nejsou tak efektivní, jak bychom očekávali? A jestli pro některé akce nepřišel tedy čas, abychom je jaksi abychom je zahájili kolektivně na evropské úrovni. Jinými slovy, pokud by se evropský rozpočet zvýšil, tak je potřeba, aby korelativně národní programy se snížily s přesností na euro. To by nám umožnilo dokázat, že je zde evropská přidaná hodnota. Možná, že v některých oblastech ví, ví, vesmír, výzkum, bezpečnost, migrace, možná, že některé výdaje na národní úrovni nemají tu požadovanou efektivnost a že by možná bylo rozumné, kdybychom se zamysleli nad tím, aby se převedly ty prostředky na národní úroveň, tak aby se ukázalo, že globálně zvyšování eh, těch výdajů na evropské úrovni z evropského rozpočtu nevede ke zvyšování veřejných výdajů v Evropě. To byla taková malá závorka a nyní dávám slovo paní Evgeni Angelové. Je to na vás, paní předsedkyně. Musíme změnit zpravodaje a zvu Januša Levandovského a Gerarda Depreze, aby se k nám přidali za předsednický stůl. Pan Vioty nás opouští také. A Alen Lamassur se k nám také připojí. Thank you, honorable chair. Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to pro mě velikou radostí, že mohu spolu řídit samozřejmě s panem Artví eh, jednání rozpočtových výborů národních parlamentů a eh, rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Samozřejmě víte, že eh, Bulharsko převzalo poprvé předsednické otěže Evropské unie. Je to pro nás nové a pracujeme na tom, abychom byli co možná nejvíce efektivní. Evropský parlament a národní parlamenty už v řadě ohledů prokázali, že nejsou v žádném případě rivaly či konkurenty. Já jsem přesvědčena, že spolu můžeme pracovat v E, v společném zájmu evropských občanů a při posilování demokratických způsobů. A naše spolupráce může být mocným nástrojem zbližování e, občanů s Evropskou unii. Podle mého názoru posilování této užitečné spolupráce by mělo být milníkem pro každou evropskou politiku. Samozřejmě e, společná práce e, poslanců e, na evropské úrovni je o to důležitější, že tady roste populismus a nedostatek důvěry v instituce jako takové. Měli bychom pomyslet na projekt definovaný Jacquem Delorsem. Konkurence spolupráce a solidarita. Měli bychom využít společných intelektuálních a politických e, e, úsilí, abychom našli taková řešení, která by povzbudila Evropany, aby pracovali i nadále společně a překonávali potíže. Mladé generace, vzdělávací instituce musí hrát zásadní roli v Evropské unii přinášením nové energie a čerstvých myšlenek, jak reformovat Evropskou unii, aby plně dostačila vysokým očekáváním evropských občanů. Je opravdu zarážející, že poprvé e, od druhé světové války je skutečné riziko, že generace nových e, mladých e, evropských dospělých občanů mohou zažít horší život než jejich předci a e, občané chtějí, aby Evropská unie přinesla praktická řešení krizí, e, kterým čelíme, ať už se jedná o politickou, hospodářskou, sociální či kulturní. Většina se ptá, jak si e, díky Evropské unie mohou zlepšit svou životní úroveň a oni chtějí jasnou obč- ti občané chtějí jasnou odpověď a my jim ji musíme poskytnout a musíme být maximálně poctiví a upřímní, jinak eh, budeme opravdu takovou eh, hlavou pštrosa, eh, který, která je v písku. Takže mysleme na rovnost, udržitelnost a vzpomeň, častěji na ty principy, které nás združují, na úspěchy, které jsme společně dosáhli. V časech, jako jsou tyto, potřebuje Evropská unie sílu a odhodlání, aby udržela jednotu a lépe reagovala na očekávání svých občanů eh, v oblastech, jako je bezpečnost, ekonomika, sociální začlenování, ochrana životního prostředí a samozřejmě klimatické změny. Je pro Evropu zásadní, aby také e, držela krok s technologickým vývojem, aby zajistila opravdu prosperitu e, e, a udržitelnou budoucnost pro své nové generace. Musí svým občanům zajistit jak ochranu, tak nové příležitosti. Citlivá témata jako rozpočet po roce 2020, boj proti klimatickým změnám a tak dále, musí být předmětem široké veřejné diskuze. Musíme bedlivě naslouchat eh, tomu, co naši občané vnímají jako velké výzvy. Komunikace aktivit Evropské unie by eh, mělo být, eh, měly být naším hlavním eh, cílem, protože i revoluční řešení a nápady by mohly skončit špatně, pokud nejsou správně komunikovány, pokud nejsou vysvětlovány. Víceletý finanční rámec 21 až 27 je zásadní pro socioekonomický rozvoj Unie v následujícím desetiletí jak my to očekáváme, e, tak návrh komise by se měl věnovat jak příjmům, tak výdajům ve společném rozpočtu a e, je třeba, aby rozprava byla velice, velice seriózní, bude vážná, budeme muset jít do podrobností hned, jak nám komise dá ten návrh na stůl a já se budu eh, snažit stručně eh, hovořit a teď už bych dala ráda slovo panu Januši Levandovskému a Gerardovi Dupré, eh, kteří budou hovořit o vlastních zdrojích a zprávě, kterou k tomu společně vypracovávají. Děkuji vám. Pěkný podvečer. Jsme dva zpravodajové, ale máme jeden hlas. Vítáme tu národní poslance z nejrůznějších zemí EU. My eh, tu hovoříme o příjmové stránce rozpočtu a hovoříme také v přítomnosti mého přítele Alana Lamasura, který je to blízko a on je takovým svědkem těch předchozích pokusech o modernizaci a posílení té příjmové stránky rozpočtu. Tehdy to nebylo úspěšné, ale my se o to snažíme nyní znovu. A nestrácíme naději, že se to předtím nepodařilo a také se snažíme povzbudit komisi, aby byla odvážná v této věci. Naposledy jsem stál za návrhem komise s dvěma kandidáty, zdaněním eh, finančních transakcí a evropskou daní DPH, nicméně znamenalo by to vlastně odstranění britského rabatu a jasnou odpovědí z Londýna bylo ne a tím celý příběh skončil a zůstala pouze posílená spolupráce mezi státy, co se týče zdanění finančních transakcí. Ale pokračujeme, protože Brexit může být takovým oknem příležitosti možná bychom si mohli uvědomit, že můžeme být flexibilnější, že jsou tu nové výzvy, a snažíme se, abychom dnes mohli eh, v tento týden v rozpočtovém výboru mít osnesení, které bude dostatečně odvážné, i když ne provokativní. To znamená, že tu nenavrhujeme žádné změny smluv, snažíme se zajistit fiskální svrchovanost národních parlamentů, to znamená zdanění je výsadou národních parlamentů a tak by to mělo zůstat tato výsada národních parlamentů, ale víme, že paradoxem stávajícího systému, který je nejen hodně komplexní a málo transparentní, že čím je větší příspěvek za HDP, tak eh, tím více je tam pak v konečném eh, dopadu nákladu a nejsou tu jasné investice do Evropy a eh, ta jednání nikdy nebyla úspěšná o té čisté pozici každého. Je to jednoduché kritizovat stávající systém, nicméně paradoxem je, že tento systém je kritizován, ale už je stabilní od 80. let, takže my se nyní zase pokusíme ale můžeme si říci vlastně, jak akcí tu budou kandidáti pro ty nové zdroje. My společně s Žerárem se snažíme nalézt eh, kompromisy, máme tu vícero kandidátů, víme, že nikdo není perfektní, takže v první řadě zjednodušená DPH, po odchodu Britu to může být jednodušší, pak eh, zdanění finančních transakcí, to v podstatě to je danění transakcí, tak, aby se snížila ta náchylnost k spekulacím na finančních trzích. To není zdanění soukromých eh, eh, domů a podobně. Pak, co vzejde z našeho návrhu, možné také sdílení podnikového zdanění, buď rozšířeného nebo nerozšířeného. My samozřejmě k tomu potřebujeme ještě rozsáhlejší expertizu z digitální oblasti a v mé zemi původu je největším problémem nalézt něco, co by podpořilo boj proti klimatickým změnám, takový druh environmentální daně. Takže my se snažíme o takovou neutrální formu. To je něco jako mm, zdanění na přizpůsobení se ukončení uhlíku, u, využívání uhlí. Snažíme se najít něco srovnatelného se systémem obchodování s emisemi, systém ETS. Samozřejmě budou tu i jiné příjmy, které budou zahrnuty na evropské úrovni. Některé jsou předvídatelné, jako přispění ze třetích zemí, zdanění platu z různých institucí, ale pak prostě eh, jsou tu ještě prázdná místa v našem návrhu. My se snažíme opravdu povzbudit komisaře Ettingera, aby eh, opravdu pokročil i z té oblasti vlastních zdrojů. Děkuji, pane Levandovský a pane Depre. Teď máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, já souhlasím s tím, co řekl kolega a spoluzpravodaj Januš Levandovsky. Já bych chtěl schrnout stanovisko, které zaujímáme v, rám, v takovém obecnějším rámci, abych tak řekl. Potřebujeme, a to je jasné, nové zdroje na evropské úrovni. Slyším zde některé, tady možná i v tomto sále, kteří říkají, že evropský rozpočet je příliš velká zátěž, která roste. Pokud se podíváte na evropský rozpočet a co znamená vůči HDP, tak uvidíte, že v roce 93 90, až 96 rozpočet znamenal eh, jedna, představoval 1,25 HDP, zatímco ten v roce 2014 až 2020, ten stávající finanční rámec, je 1,03 Takže evropský rozpočet v průběhu posledních let se snížil co, se, do, co do výše vzhledem k produkci bohatství v Evropské unii. Za druhé, často slyším, že se rozdělují, či, rozlišují čistí pláci a čistí příjemci. Je v tom určitá část pravdy. Ale ti, kteří jsou čistými pláci, ne, nepočítají vždy to, co vlastně berou z toho celkového systému EU některé ekonomiky nebo některé země v rámci toho, že jsme na velkém jednotném trhu, který má harmonizované normy pro výrobky a pro služby, a pokud jde o využívání společné měny. Takže tady toto odlišování mechanické mezi čistými příjemci a čistými pláci, to je něco umělého a dokonce chybného. A za třetí, když apelujeme na nové zdroje, protože musíme kompenzovat určité ztráty vytvořené Brexitem, ale zde jsou také nové priority, kterým musíme čelit. Někteří z vás jste hovořili a to určitě patří mezi co ne, ty největší obavy o nutnosti postupovat lépe v určitých oborech, například pokud jde o kontrolu externích hranic, což je velké nebezpečí pro řízení um, migračních toků a také je to důležité pro dosažení e, rovnováhy z evropské společnosti. Komise vydala nový dokument, kde říká, chcete posílit a zefektivnit evropské e, hranice, tak máme minimální scénář, ten bude stát 4 miliardy eur za 7 let a maximalistický scénář formulář, kdybychom měli skutečnou kontrolu efektivní vnějších hranic, a to by stálo 150 miliard za sedm let. Takže je to na nás, abychom rozhodli podle priorit, co si vybereme a kde tedy eh, vezmeme ty doplňkové další prostředky, které budeme potřebovat v příštích letech. Odpovídám na otázku, která zde zazněla před chvílí. Uh, nebudete vytvářet evropskou úroveň. Ne, nebudeme vytvářet evropskou úroveň. Zítra Evropská komise s radou a s, neřekne, ne, nebudeme vytvářet nějakou evropskou daň, o které rozhodne rada a Evropský parlament. My se nedotýkáme svr- fiskální svrchovanosti a všechny návrhy, které předkládáme v oblasti vlastních zdrojů, mají za cíl, ve prospěch evropské pokladny vybírat příjmy a e, daně, které existují jinde. E, část DPH, ale nejlépe harmonizová, nevytváří se nová DPH, je to určité procento, které si společně stanovíme. DPH, které se využívá do evropského rozpočtu, jinak konsolidovaný základ daní ze společnosti. Další věc, pokud zítra bude zavedena daň z finančních transakcí, totež pokud se rozhodneme zavést určité eh, zelené daně, takzvané zelené daně, takže ne, nevytváříme nějakou evropskou daň. My vlastně naplňujeme evropský rozpočet s těmi prostředky, které vznikají eh, jinde ve členských státech v tom rámci, které, který si definují. A dále Vím, že jsou některé parlamenty, které se domnívají, že nejspravedlivější příspěvek by byl národní eh, příspěvek vypočítaný podle HDP. My nes, nesnížíme nebo nezrušíme národní příspěvky my upřesňujeme, že ideálně bychom chtěli v průběhu toho sedmiletého období, aby se národní příspěvky snížily o 40 a aby se to získávalo z určitých nových vlastních zdrojů, o kterým jsme zde hovořili a které tvoří vyvážený balíček. Takže tolik k tomu, paní předsedkyně, vážení kolegové, tolik jsem chtěl říci v této fázi. Děkuji. Děkuji vám, pane Dupré. A teď už hm, má slovo pan Ala Lamasur, člen skupiny na vysoké úrovni o vlastních zdrojích. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já eh, se opřu o dva, tři eh, body, které už kolegové zmínili. Nejprve je třeba pochopit, že tato reforma financování Evropské unie je něčím, čemu už se prostě nemůžeme vyhnout. Nemůžeme se tomu vyhnout vzhledem k těm rozvírajícím se nůžkám mezi obvyklými příjmy, eh, které budou výrazně klesat po odchodu Spojeného království na jedné straně a na druhé straně rostoucími potřeby potřebami, eh, což je vlastně něco, co už bylo rozhodnuto v důsledku rozhodnutí o nových úkolech. Bylo to validováno Evropským parlamentem i národními parlamenty, evropskými institucemi, co se týče uchopení problému migrace, co se týče boje proti islámskému eh, teroru, co se týče eh, řešení klimatických změn a Mm, co se týče nového partnerství, které chceme ustavit eh, především s Afrikou. Tváří v tvář těmto novým finančním potřebám se až doteď eh, vytvořil eh, jeden fond pro každý z těchto nových velkých témat – a tento, tém, tento způsob rozhazování je třeba ukončit a začít financovat věci z jednoho společného měšce. Za druhé, tato reforma není žádnou revolucí. Tak, jak to řekl konkrétně Gerard Depré, tady nejde o to přenést eh, někam e, daňovou svrchovanost, která zůstává eh, v rukou národních parlamentů ve všech členských zemích. Tady jde o to, aby Evropská unie byla vnímána jako určitý územní celek, jako v některých z našich zemí existují, u nás ve Francii třeba ano, my povolujeme regionům či městům, aby těžili z určitých eh, daňových zdrojů, které jsou eh, vytvořeny svrchovaným eh, fiskálním správcem, kterým je Národní parlament a ty regiony potom mají, dejme tomu, výsled, výnosy určitých daní a a e, mohou je i malinko upravovat. A to je vše. A je třeba si připomenout, že během prvních, pos, eh, prvních 20 let eh, evropských eh, hospodářských společenství, tak to takhle fungovalo. Fungovalo to výhradně z vlastních zdrojů, bez národních příspěvků. A takto je to tedy ve smlouvě tehdejší také zakotveno. Jsou to například celní poplatky, to byla tehdy velký zdroj příjmu vzhledem k protekcionistické politice, pak to byla také dobrý, další dobrý zdroj byl DPH, ovšem byla výrazně změněna, tak tam byla další daň, která by se dnes nazývala federální a byla to, e, byl to poplatek z výnosu e, jak ocelářského, tak, e, uhel, tak uhelného či důlního, důlního průmyslu a toto prostě fungovalo nějakých 20 let a vyvíjelo se to a pak se to překotilo do odlišné podoby, protože teď jsme vlastně financováni národními e, při, po, e, příspěvky. Takže tady nejde o nějakou revoluci, ale o návrat k tomu, co již existovalo. O možnostech. E, já se tomu teď nebudu věnovat e, dopodrobná, každopádně chci říct, že sdílím to, co řekli zpravodajové Evropského parlamentu, sdílím jejich návrat návrhy a chci říct, že každopádně, pokud existuje jednomyslnost vlád, ministrů financí k tomu či onomu eh, k tomu či onomu zdroji financí, tak poslední slovo mají národní parlamenty a mají tady možnost veta. Takže tady mohou být národní parlamenty opravdu velmi na koni. A chci ještě e, se vrátit k tomu, co řekl velmi případně předseda Artvi před chvilkou je třeba, abychom se ujistili, že za jedno vydané euro E, vydané v Bruselu, ušetříme e, alespoň jedno euro na národní úrovni. A pokud e, pravomoce budou teď už vlastně více a více realizovány na evropské úrovni, tak musíme přenést na evropskou úroveň příslušné zdroje, ať už finanční či personální, a to prostřednictvím tedy ty finanční, těmi celními, eh, těch prostřednictvím těch celních zdrojů. A musíme vlastně pro eh, daňového poplatníka, který zůstává stále stejný, který eh, platí daně, a ta politika je pak realizována na regionální a dalších úrovních. My musíme tomuto daňovému poplatníkovi zajistit, aby e, prostě tento přesun neznamenal pro něho další finanční zátěž. A proto navrhuji, abychom eh, vlastně na určitou síť, na, eh, abychom vytvořili určitou síť, platformu, na kterou by byly napojeny naše národní účetní dvory, Evropský účetní dvor a pokud, dejme tomu, se přenuse, přenese nějaká pravomoc, Eh, na evropskou úroveň a pokud vzniknou jiné takovéto kroky, tak ten princip subsidiarity by pokaždé měl být znovu a znovu ověřován, zdali je dodržován. Děkuji za pozornost. Děkuji, že jste splnil řečnickou dobu a nyní pohovoří zástupci národních parlamentů, v první řadě pan Andrej Šlachta za Polsko. Dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající. Pane, pan předseda před chvílí řekl, že národní parlamenty mohou volně mluvit, svobodně se vyjadřovat. Proto chci vyjádřit stanovisko polského parlamentu a polské vlády. My jsme pro debatu debatu o tom novém finančním rámci po roce 2020. Jsme si vědomi toho, jaké výzvy před námi stojí, kterým čelíme. My víme, že musíme zajišťovat eh, bezpečnost eh, evropských občanů. Nejde pouze o vojenskou bezpečnost, ale také o bezpečnost zásobování energiemi například, energetickou bezpečnost. Zde máme určité jasné stanovisko k Nord Streamu 2 tvrdíme, že prosazování eh, těch priorit musí eh, splňovat cíle soudržnosti a zohledňovat také zemědělství, politiku v oblasti zemědělství. Potřebujeme ambi, ambiciozní plán, co se týká rozpočtu Evropské unie. Nemyslíme si, že rozpočet EU by měl být nižší, že by se měl snižovat. Jsme eh, v zásadě pro, eh, nebo velmi nás zajímá návrh komisaře Ettingera, který navrhl, aby rozpočet EU byl ve výši, dosahoval výše 1,1 eh, hrubého národního produktu a vlastní zdroje také by měly být navýšeny, jak zde již zaznělo. Děkuji. Thank you. And the next, um... Děkuji. Děkuji a dalším řečníkem bude Björn Bischel ze Švédska. Děkuji. <clears throat> My podporujeme eh, udržitelnost Evropské unie a samozřejmě musí se také zohlednit eh, otázka Brexitu, ale nemůžeme neposílíme naše občany tím, že se, že vlastně budou, bude téci více prostředků do e- Evropské unie. Myslím si, že by to vzbudilo určitý odpor a některé členské státy, které jsou připraveny převzít vyšší odpovědnost, ale Brexit musí vést k tomu, že vlastně se vrátí e, větší logika. Když se hovoří o tématech, jako jsou klimatické změny nebo migrace, tak si myslím, že musí ty zdroje pocházet z jiných, z jiných zdrojů, nikoli ze společných a já si myslím, že například v zemědělské politice můžeme dosáhnout úspor. A domnívám se také, že když zvýšíme daně, tak to nutně neznamená, že se zvýší růst a že se vytvoří více sociální Evropa. Ale musíme spíše přemýšlet o tom, zda zdanění na úrovni EU skutečně nepovede k tomu, že možnosti eh, zdanění potom budou převedeny na národní úroveň. A o tomto musíme debatovat, musíme přemýšlet, jak můžeme zavést změny, aniž by vlastně se dále omezoval daňový prostor, protože to by oslabovalo důvěru evropských občanů. Děkuji. A nyní José Manuel, José Manuel Fernández za Portugalsko. Děkuji. To je velmi důležitá diskuse. A to je diskuse, která vede také k populismu docela snadným způsobem. Já vidím, že jsou také lidé, kteří chtějí posílit rozpočet, ale potom říkají, že nechtějí nové vlastní zdroje. A s tímto systémem to znamená více národních příspěvků a znamená to také více daní eh, ze strany daňových poplatníků, občanů. A je potřeba vysvětlit, že pokud chceme zvyšovat rozpočet, tak nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je mít zdroje, které nepenalizují občany. Jsou někteří jiní, kteří by chtěli udržet ten systém tak, jak ho máme v současné době, to znamená národní příspěvky ministři financí se chovají, jako by byli majitele vlastní, jako by jim ten rozpočet patřil. Někteří z nich jsou více majetničtí než, druh, než jiní. S tímto systémem se to je špatné rozdělování mezi čistými příspěvateli a čistými příjemci. A já připomínám, že 95%, 85% zhruba rozpočtu pochází z členských států a například Německo a Francie odpovídají za, nebo přispívají 38% do rozpočtu 28. A mělo by být jasné, že jsou to občané, všichni občané, kteří eh, by měli být vlastníky, kterým by měl ten rozpočet patřit. A že všechny členské státy vlastně jsou, dostávají peníze z rozpočtu, jsou tedy příjemci i ti, kteří dávají více, než dostávají, tak jsou příjemci jiných veřejných statků, které máme. Já nevím, jestli občané vědí, že 94% rozpočtu je slouží k investicím a že se vrat a zhruba 80% se vrací do členských států. Na závěr Jednoho dne bychom měli začít nebo se dívat na to, jaké jsou náklady na neexistenci těch politik, které máme. Já si myslím, že Spojené království, které je čistým přispěvatelem, dobře pochopilo, kolik bude stát vystoupení z Evropské unie a je to náklad, který je vyšší, než který platí v současné době do Evropské unie. Děkuji, pane Fernandesi. A teď má slovo ní Sabine Zilaj z Francie. A prosím, dodržujte vymezený čas. Děkuji. Já se domnívám, že když tady sledujeme tu rozpravu od počátku, tak vidíme velmi dobře, že ten problém je především politický. Je to problém politické vůle. Jsou to především politické otázky. Asi všichni souhlasíme, že nemůžeme se té reformě vyhnout. Ale teď je třeba si říct, jestli jsme tedy zpřízněni volbou a e, co můžeme společně dělat. Na to musíme odpovědět my, ale také samozřejmě e, daňoví poplatníci, občané. A myslím, že už si tyto otázky nemůžeme nepokládat, protože pokud my, eh, poslanci a poslankyně z národních eh, eh, poslanců, bychom měli přijmout rozpočet, tak bychom přitom měli myslet na občany a na daňové poplatníky. Francie navrhla takové konzultace občanské, pan prezident Macron to také před, předložil jako možnost. 25 členských států by se nad tím mělo zamyslet, poč, proč si ty tyto země, proč si ti občané by neměli položit tyto otázky společně, eh, abychom se společně o tom poradili a pak bude i ta rozhodovací eh, marže trochu větší. Děkuji za to, že jste dodržela čas. A pak je tady eh, paní Izabela Fermes jako poslední řečník z Mezinárodního měnového fondu. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Mám na to minutu, dobře, ale chci říct, že eh, paní, paní Izabel, tedy zpravodajka pro víceletý finanční rámec. E, chci říct, že my jsme se tady snažili e, s panem kolegou a s dalšími dvěma zpravodaji pracovat vlastně jedním směrem. Za prvé e, by se mělo stát to, že budou členské státy těmi příjemci všech těch zdrojů. Ty vlastní zdroje by měly ulehčit národním rozpočtům. A to je velmi dobré si uvědomit, protože pokud si toto řekneme, tak vlastně e, můžeme všechno určitým způsobem přehlednit a Unie nebude vnímána jako zátěž. E, ty návrhy, které předložil zpravodaj, e, si snaží občany nezatěžovat Naopak, eh, uvědomujeme si, že jsou naše spoluobčané již teď dost zatíženi různými dávkami, různými daněmi a jde tedy o to, aby se eh, to všechno zeštíhlilo a aby se šlo cestou rozvoje infrastruktury a dalších eh, klíčových priorit. Děkuji, paní Tomas. Čas nám vypršel, takže už bych teď dala slovo jenom našim hlavním řečníkům, jestli chtějí minutu každý. You would like to? Takže přejete si promluvit? Dobrá, zhrňme tedy tuto část. Hovoříme o nových vlastních zdrojích, nicméně tím nechceme dávat stranou příspěvky z HDP. Um, ehm, to, zda je to spravedlivé vůči bohatším či méně bohatším zemím. Je to v podstatě taková automatická úprava. Ty um, to vlastní zdroje jsou méně předvídatelné a není to tak otázka uh, politické vůle. Tady v tom máte pravdu. Je, musí to být opravdová politická vůle. A to, jak učinit tu nemožnou misi v možnou misi. A já Teď tu máme bulharské předsednictví, které chce spolupracovat s komisí, s komisařem Ettingerem a pak následuje Rakousko. A pokud si dobře pamatuju, Rakousko nebylo příliš obhájcem vlastních zdrojů, nicméně stále tu tu potřebujeme těch šest měsíců, abychom dokončili VFR a proto je to Rakousko v období červenec až prosinec 2018. Takže tady to je ta moje hlavní otázka, jak tu nemožnou misi proměnit v možnou. Uh, oui, madame. Ano, paní předsedkyně. Eh, tak z tohoto krátkého eh, společného sezení přece jenom něco vyplývá abychom odůvodnili zdroje, které žádáme a eh, abychom odůvodnili výdaje, které činí Evropská unie, eh, se musíme shodnout, že jsme zpřízněni volbou. To znamená, že eh, máme představu o tom, co chceme společně dělat a co chceme, aby se nám společně podařilo. A prostřednictvím této krátké výměny názorů se mi zdá, že tady začíná víc být vidět, jaká bude ta hlavní výzva pro vyvážený víceletý finanční rámec. Jak se nám to podaří, jak se to podaří členským státům dosáhnout rovnováhy mezi politikami, které děláme teď. Slyšel jsem tady hovořit důrazně o soudržnosti, o zemědělské politice a zároveň o nutnosti se podílet i na řešení těch velkých výzev, které před námi jsou a eh, o nutnosti větší spolupráce, pokud chceme být společností spojenou volbou. Děkuji vám. Chci vám připomenout, a tím bych uzavřela, slogan e, bulharského předsednictví je jednotní zůstaneme silní. Takže tímto směrem bychom měli pracovat. A chci vám připomenout, že naše společná večeře začíná v 19 hodin v Evropském domě, v domě Evropské historie